jednotného rámce pro dohled nad trhem. Ještě jednou děkuji za toto vynikající usnesení. Děkuji, paní komisařko. Tímto příspěvkem končíme tuto diskusi. Budeme o tomto textu hlasovat zítra v poledne. Děkuji. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A opět spravodajka, eh, dáma, paní Michele Rivazy, připravila tento text, eh, který se týká zvládání chřipky typu H1N1 a na úvod bych rád dal slovo paní spravodajce. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Chtěla bych připomenout, že chřipka H1N1 v roku 2009 byla um, velká aktualita. V podstatě 27. března se o ní začalo hovořit a v, červni, v červnu roku 2009 se dostala téměř na úroveň 6, tedy pandemie. A otázka zní, jaká opatření byla přijata v Evropě. V celé řadě evropských států byla zahájena kampaně, aby se lidé očkovali, což bylo velice Nákladné nicméně došlo k mutaci daného viru, který se změnil oproti viru z roku 2009. Tato chřipka ovšem znamenala více než 2000 eh, úmrtí v Evropě, což je mnohem menší počet lidí, kteří zemřeli oproti sezónní chřipce. Tam jsou čísla mnohem větší je to 40 tisíc umrtí. Když se podíváme ovšem na náklady, ty náklady jsou přibližně 1,3 eh, miliard eh, Velké eh, Británii a 990 milionů euro ve Francii. To jsou poslední čísla, která byla um, vydána. Takže když se podíváme, tak tady je naprosto disproporční reakce Evropské unie a jednotlivých členských států. Takže spolu s kolegy, kterým bych chtěla poděkovat za jejich pozměňovací návrhy, jsme připravili eh, tuto zprávu, která by měla nastolit důvěru ze strany evropských občanů eh, v jednotlivá zdravotnická zařízení. O co jde? Máme zde tři hlavní body. Jednak je to otázka spolupráce, transparentnost a nezávislost. Čili co se týče úrovně spolupráce, musíme zdůrazňovat účinnost, koherentnost, flexibilitu a autonomii. Budoucí plán prevence chřipky musí být mnohem koherentnější a efektivnější. Musí být také dostatečně autonomní a flexibilní. Musí se eh, neustále přizpůsobovat vývoji situace. Tato flexibilita eh, pochopitelně ušetří velké výdaje. Musíme také vysvětlit úlohu klíčových eh, aktérů kteří mají na starosti eh, tuto eh, situaci. Dále definice pandemie eh, musí být revidována, musíme zvážit závažnost této chřipky a nejenom geografické rozšíření. Co se týče vakcinace, pochopitelně farmaceutické, farmaceutické firmy jsou zodpovědné za efektivnost daných vakcín členské státy musí zajistit, aby tyto vakcíny byly bezpečné. Musíme zajistit zrychlený postup při schvalování vakcín, které jsou k dispozici. Musí být prováděny studie, které musí být nezávislé od jednotlivých farmaceutických společností. Co se týče transparentnosti, musíme mít nezávislost v případě léků opět musíme vycházet z jednotlivých klinických studií a veškerá prohlášení eh, střetu zájmu odborníků musí být eh, zveřejněna. Eh, něčeho lituji. Lituji toho, že velice často agentury, které najímají jednotlivé odborníky, v podstatě nezveřejňují tyto informace. Chtěla bych na závěr zdůraznit případ narkolepsie, ke kterému došlo ve Finsku a Švédsku. Eh, utrpěly děti, které byly očkovány eh, vakcínou a týká se to toxicity eh, přídatných látek, které jsou dávány do vakcíny, které tam přidávají samotní výrobci. Takže musíme vědět o těchto látkách. Není to otázka VHO, Eh, která by eh, limitovala požití této vakcíny. Chtěla bych, eh, aby se komise podívala na případ Finska, jakým způsobem zajišťuje prevenci. Děkuji. Děkuji, Michel. Máme zde deset žádostí o slovo a já bych proto poprosil, aby všichni přísně dodržovali řečnickou dobu, protože již nemáme příliš mnoho času a odpovídá to rovněž našemu jednacímu řádu. Nejdříve má slovo paní Delvo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, já nevím, zda jsme připraveni čelit pandemii v Evropě. Možná odpověď zní sice ano, ovšem s velikým ale, protože ta epizoda, o které hovoříme v roce 2009-2010, jasně poukazuje na to, že každý stát reagoval sám uh, za sebe a bez nějaké další solidarity. Já jsem byla stínovou zpravodajkou v tomto ohledu a myslím si, že jsme měli zajít dál, že jsme měli být konstruktivní, že jsme měli přijít s konstruktivním přístupem, měli říci našim občanům jasně, proč reagujeme tak, jak reagujeme, abychom nestratili tvář v tomto ohledu. Zpráva, paní Rivazi, o které budeme zítra hlasovat, bere v potaz hlavní priority v této oblasti, to znamená posílení, systematické posilování spolupráce v tomto ohledu mezi členskými státy, lepší koordinace s evropskými institucemi v oblasti zdravotnictví, objasnění evropských evropské role, pokud jde o sanitární rizika, dále do strategie v oblasti vakcinace a samozřejmě komunikace mezi členskými státy. Je to ovšem dobrá zpráva. Ráda bych poděkovala zpravodajce. Ovšem nemělo by to být pouze na papíře, je to odpovědnost našich členských států, které samozřejmě mají kompetence v tomto hledu ve svých rukách. To jsou skutečné odpovědnosti, které by se měly zhostit eh, vůči našim občanům. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Tačány. Děkuji. Děkuji za slovo. V roce 2009 jsme mm, nás postihla tato chřipka. Některé členské země byly nejlépe připraveny v boji proti této chřipce. Ovšem souhlasím s předřečnicí. Neměli jsme zde evropskou dohodu, měli jsme různé politiky, některé z země z, bý, ze so, z bývalých socialistických zemí si se s tím popralo dobře, ovšem docházelo k různým diskuzím, dále jsme měli pravicové vlády, které nedělali vůbec nic v rámci tohoto zdravotnického problému. To není dostatečné, musíme reagovat společným způsobem, musíme dospět k nějakým společným dohodám, pokud jde o skupinové nákupy vakcín, Číny. Dále to je transparentnost informací, musí dojít k neustálému, neustále aktualizaci všech informací, výměně informací. Nejde pouze o grafické rozšíření, ale také úmrtnost. A toto je nejlepší způsob, jak reagovat do budoucna. Děkujeme. Pan Netabáči a nyní je to paní Jamany Kasis. Děkuji mnohokrát. Před rokem skupina poslanců se sešla v Bruselu, měli jsme neformální schůzku a řešili jsme otázku H1N1. Mám pocit, že cíle jsou stejné a máme jiný přístup. Tato zpráva byla příležitostí Evropského parlamentu, aby učinil pozitivní krok, co se týče přípravu na možnou epidemii, pandemii. Já doufám, že to není promarněná šance. Tato ovšem zpráva je velice podivné kvality. E, není proveditelná a může eh, vést eh, k, milnému, k milné úrovni bezpečnosti. Je důležité, abychom posílili důvěru, nicméně tady pranířujeme jednotlivé hráče a já si myslím, že to není spravedlivé vůči jednotlivým zainteresovaným stranám. Eh, co jsme udělali, je spíše politické prohlášení a ne praktické. Děkuji, nyní má slovo paní Figueiredo. Ne, Paní Figueiredo si nepřeje vystoupit, takže pan Ferreira. Děkuji. Chci říci, že když se podíváme na to, jak se zacházelo s chřipkou H1, 1, tak je třeba se podívat na to, jakým způsobem zachází některé státy se svými zdravotnickými systémy. Po hodnocení informace o doporučených medikamentech, zejména v situace pandémie, dále vyhodnocování léků, nezávisle na farmaceutickém průmyslu, bezpečnost, eh, vztah mezi rizikem a profitem s vakcín. Toto vše je důležité. Pak je důležité posílit kapacitu řízení a prevence rizik a rovněž je důležité mít preventivní opatření v oblasti veřejného zdraví. Rovněž je důležité posílet spolupráci mezi jednotlivými národními služby, službami a mezi službami EU a mm, mezinárodními organizacemi. Děkuji, děkuji panu Ferreirovi a nyní má slovo pan Paška. Vážený pane předsedo, milí kolegové, v dubnu 2009 Mexiko hlásilo první výskyt prasečí chřipky u lidí. Za dva měsíce vyhlásila Světová zdravotnická organizace pandemie chřipky. Katastrofické scénáře, které předkládaly zdravotnické a, a, a, mm, orgány, včetně VHO, a včetně střediska ECDC vedly k tomu, že se začaly země předbíhat v tom, jakým způsobem nakoupit co nejvíce vakcín na ochranu svých občanů. Podle doporučení VHO a ECDC e rovněž Slovenská republika zakoupila více než milion vakcín, které by byly dodány počátkem roku 2010. Hlavní hygienik eh, Slovenské republiky vyzývají lidi, aby se nechali očkovat, ale bylo to k smíku. Nikdo mu nevěřil, ani jemu, ani zdravotní organizaci ECDC. Tehdy již všichni věděli, že virus H1N1 nepředstavuje takové riziko, jako se zpočátku stálo. Ovšem VHO a ECDC i nadále neustále zarytě mlčeli, nepřehodnotili situaci, nevydali doporučení, nějaká doplňující doporučení, prostě nic. Děkujeme panu Paškovi a nyní má slovo paní Záborská. Děkuji, pan předsedo. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat paní Rvasi za vyčerpávající zprávu. Odhalila slabá místa systému zdravotní bezpečnosti a to nejen na evropské, ale také na globální úrovni. Zpráva nabízí dlouhý seznam opatření, která musíme přijmout, aby se situace z roku 2009 a 2010 neopakovala. To, co se stalo při vyhlásení pandemie chřipky H1N1, je skandál. Členské státy Evropské unie dali miliony na ochranu svých občanů před hrozbou, která neexistovala. Bylo by zajímavé zjistit, komu to přineslo prospěch, ale také, kdo nese zodpovědnost za vzniklou situaci. předložené zprávě mi chyběla jedna věc. Návrh, jak vnést do tohoto systému osobní zodpovědnost. Neboť alibismus není sice smrtelný, ale šíří se rychleji než chřipka. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo paní Veslund. Jo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem toho názoru, že tam došlo k velkým zmatkům ohledně těch různých doporučení, která přicházely z různých zemí. Například my v našem výboru pro zdraví veřejnosti jsme měli jakožto návštěvu švédského ministra, protože on tehdy se věnoval této otázkám i za švédské předsednictví. Ve stejný den jsme tam si vyslechli i zástupce ECDC a oni zastávali zcela rozdílná stanoviska a vyslovili zcela rozdílná doporučení. Jedni říkali, že to je nebezpečné, druzí to doporučovali, bylo to velice zmatečné a bylo to velice mm, komplikované i pro rodiče, kteří se snažili získat nějakou praktickou informaci. A pak se ta byla otázka toho, jak se s tím potom bude ve skutečnosti zacházet. U nás byla velká poptávka po očkovacích látkách, vedlo to k chaosu, velká skladiště byla uzavřena a mm, řečnice je přerušena, jelikož... A nyní má slovo paní Rojtová.

Děkuji, pane předsedo. Jste byly zmíněny různé pochyby, které se týkaly těch vakcín pro chřipku H1N1. Je přirozené, že občané se také ptají sami sebe, že mají jistá podezření, pochyby, zejména protože v roce 2009 došlo ke kampani, k informační kampani ve veškerých členských státech, pak došlo k velkým investicím, investovalo se do vakcín, eh, VHO deklarovala, že se jedná o pandemii a najednou z ničeho nic se zdá, že ta situace se zcela změnila. Jinými slovy, že v roce 2010 v podstatě se již vůbec nehovořilo o chřipce H1N1. A proto je přirozené, že tedy občané vznášejí otázku, že se ptají, zda došlo dříve k nějakému zbytečnému alarmu, o, či zda nyní vlastně dochází k tomu, že se situaci orgány dostatečně nevěnují. Paní řečnice byla přerožena a slovo dostává další řečnice. Prosím. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Myslím si, že můžeme říct, že jsme šťastní, musíme být šťastní, že epidemie se nevydala tím směrem, jak jsme se obávali, totiž, že nedošlo k takovému počtu úmrtí. Každé jednotlivé úmrtí je již samo o sobě tragické. Já chci říci, že je dobré, že jsme zde jasně zobrazili situaci v EU. Jednotlivé členské státy eh, mají za sebou různé skutečnosti, máme různé zdravotnické systémy a zdravotnické struktury a systémy jsou národní úrohou. Ovšem v případě pandemie či epidemie samozřejmě potřebujeme spolupráci na Evropské unii a viděli jsme, že v celé řadě oblastí je třeba je ještě to dohánět. Myslím si, že nutně potřebujeme situaci, ve které bychom eh, opět získali důvěru občanů to, jak jsme přistoupili tehdy ke chřipce H1E1, jasně ukázalo, že existují nedostatky a že v budoucnu potřebujeme lepší koordinaci. Děkuji paní Kadenbachové a nyní dostává slovo paní Damanaky, aby uzavřela naši debatu. Děkuji. Za slovo ráda bych poděkovala paní zpravodajce, paní Rivasi za tuto zprávu. Je to zpráva, která představuje velice kvalitní příspěvek v našem úsilí poučit se z pandemie z roku 2009. Souhlasím s vámi v tom, že se musíme z tohoto vývoje poučit a zároveň, že bychom měli kritickým pohledem analyzovat naše reakci, tak abychom zajistili ochranu našich občanů proti podobným zdravotním rizikům, musíme zlepšit naši připravenost a plánování tak, abychom mohli reagovat um, celoplošným způsobem na možná rizika. Máme k dispozici nezávislé kapacity a expertní dovednosti v tomto ohledu. Pokud jde o výzkum samotný, Evropská komise financovala asi 50 různých projektů od roku 2000 v oblasti chřipky. Představuje to asi 150 milionů eur. Naše agentury, Evropské centrum pro kontrolu nemocí a Evropské eh, zdravotnické eh, agentury představovaly vědeckou podporu v tomto ohledu členským státům i Evropské unii. Navíc oddělení Evropské komise aktivně podporovaly členské státy v řízení tohoto rizika prostřednictvím výboru, který se zabývá zdravotními riziky. Ovšem musím uznat společně se zprávou Evropského parlamentu to, že na základě různých hodnocení naší reakce jsme přišli na mnoho selhání. A tato selhání a nedostatečné řešení musí být analyzováno, musí být eh, vyřešena. Například pokud jde o nákup vakcín tato oblast by měla být lépe koordinována, rovněž strategie v oblasti očkování. Potřebujeme větší pružnost v rámci našich, pří, našich plánů, které máme mm, připravené a zároveň musíme zlepšit komunikaci s veřejností Evropská komise i za podpory těchto vědeckých agentur a členských států, protože samozřejmě, že jde o sdílenou odpovědnost. Ehm, v tomto ohledu se snaží dále pokračovat v tomto ohledu. Máme zde dvě nové iniciativy, kterými chceme reagovat na tyto výzvy. Jednak předložíme eh, iniciativu v oblasti eh, bezpečnosti zdraví do konce letošního roku a posílíme i naše koordinační, nebo se budeme snažit o posílení naše koordinační kapacity. Evropská komise rovněž vytvoří takový nový společný mechanismus nákupu antivirotik a zároveň očkovacích látek pro ty členské země, které by se chtěly zapojit do takového procesu. Tímto bychom chtěli posílit solidaritu v rámci Evropské unie a zajistit minimální úroveň stejného přístupu k očkovacím látkám. Zároveň by to mělo posílit naši schopnost získat lepší podmínky při nákupu očkovacích látek. Evropská komise vítá podporu paní zpravodajky v tomto ohledu. Evropská komise by chtěla financovat další výzkum, pokud jde o behaviorální aspekty, komunikační strategie s cílem zlepšit aktualizované informace v tomto ohledu. Pokud je o transparentnost a nezávislost, o tom se zde rovněž hovořilo, Toto jsou aspekty, které považujeme za nesmírně důležité. Já osobně si myslím, že v tomto ohledu skutečně musíme Eh, udělat eh, aktivní kroky. Budeme spolupracovat aktivně s jednotlivými agenturami, zlepšíme naše procesy, pokud jde o deklaraci zájmu a potenciálních konfliktů zájmu. Myslíme si, že musíme pokračovat ve společném úsilí při dosažení společného cíle, kterým je lepší připravenost eh, v oblasti ochrany našich občanů v, mm, do budoucnosti proti jakýmkoliv rizikům, zdravotním rizikům. Děkuji. Děkuji mnohokrát a tím uzavírám tento bod na pořadu jednání. O tomto návrhu usnesení budeme hlasovat zítra v poledne.